Pane předsedající. Pan předseda. Vítám państwa bardzo serdecznie. Dámy a pánové, moc vás zdravím a obnovuji naše jednání zápis, jakož i texty, které jsme schválili, jsou již k dispozici a na našem dnešním programu jsou rozprávy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu. Prvním bodem